Pane Vážené dámy, vážení pánové, před dvěma dny eh, se odehrálo strašlivé zemětřesení v Nepálu. Eh, v současnosti eh, počet mrtvých